roka. Evropská služba pro vnější činnost, kdo se snažili opakovaně tuto situaci nějakým způsobem pozitivně utvářet a zkusíme-li to společně, máme šanci. Pokud se tak budeme pouze tvářit, tak tuto šanci nemáme. Děkuji vám, pane Fleckensteine. A není pan Belder. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pro evropské stanovisko týkající se komplexní libyské bojové situace, tak zde potřebujeme nezbytně jednotný evropský diplomatický postoj. A bohužel zde takový není. Paříž a Řím mají jiné zájmy a e, v Libii, která je rozdělená mezi dvěma vládami, je to failed state. A když se podívám do novin Frankfurter Allgemeine, tak zdá se, že dokonce italská vláda, škoda, že zde není eh, kolega Castaldo, také je názorově rozdělená, co se týče libyjské situace. A to je jenom jedna země EU. A velkým nebezpečí jsou žihadistické eh, skupiny, které eh, mimo jiné některé státy zásobují zbraněmi. Je třeba zde provést takzvaný containment v těchto věcech. Děkuji. Děkuji vám, pane Beldere A nyní má slovo Claude Moares na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Ano, paní Ayala, Sende, pan Castaldo, další správně popsali situaci, intervencí, které nás vedly k této eh, situaci. Je zde paní místopředsedkyně, která hovoří o tom, že musíme nyní řešit tuto nastalou situaci. A Evropská služba pro vnější činnost eh, tam eh, zde nedávno hovořila o těchto strategiích. A podobně s kolegyní Spinelli se táže, jak to teď budeme dělat, protože rozšíření operace Sofia bez eh, dalších kroků. Je zde určitá flexibilita, jak změnit pohled na situaci, pokud se situace zhorší? Měl jsem paní ale jo, Eh, Sandra, my jsme navštívili některé z těch táborů, víme, eh, s čím máte co dočinění. Není jde o to nás se navzájem os- osočovat, víme, jaká je zde situace. Ovšem, eh, ta situace migrantů v detenčních centrech je velice závažná. My jsme při naší návštěvě viděli, že v Libii je skutečná krize, která se jenom prohlubuje v dané politické situaci. Takže se chci zeptat a žádat vás, byste se podívali na možnost flexibilního přístupu a jaké zde plánujete kroky. Děkuji. Děkuji, Děkuji kolegu Moraesovi a nyní dávám slovo panu Markovi Jurkovi na jednu minutu. Pane, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové poslanci, co se týká této libijské tra- tragédie, tak zde eh, řešíme další kapitolu této obrovské tragédie nazvané Arabské jaro. Je to skutečně velice drahá lekce a mělo by to být poučení také pro příští komisi po nástupu do funkce v příštím volebním období. V naší práci bychom se měli snažit srovnat práci různých politiků eh, založenou na různých konkrétních kritériích. Takže můžeme si vybrat mezi faktickým zhodnocením politické práce a která však nevychází ze zbožných přání. Měli bychom samozřejmě se nemůže. Musíme opravdu převzít naši odpovědnost a musíme začít je. Jurek, ja sitten edustaja eh, Cecil Kienge. Děkuji další paní Cecil Kienge na minutu. Grazie. Děkuji vám, paní předsedající. Není čas na rozpory. Peklo v Libii volá potom, abychom se všichni zhostili své zodpovědnosti. Evropské instituce, mezinárodní organizace i národní vlády. Především je nejnaléhavější, aby bylo uzavřeno e, příměří, ale všichni musíme přispět k hledání trvalého politického řešení, které v dlouhodobém horizontu povede k e, nastolení míru, stabilizaci a obnově země. Z hlediska lidských životů je e, opravdu výsledek katastrofální. Terčem jsou školy, školy, nemocnice, uprchlické tábory. Zase se to zaměřuje na zranitelné skupiny, které jsou vězni velice nebezpečné situace. Týká se to hodně žen, eh, ale i mužů, dětí a ti všichni potřebují mezinárodní eh, ochranu. A přes tohle všechno peklo někteří stále tvrdí, že toto země je bezpečná. Spekulují se životy lidí a snaží se hledat jednoduchá předvolební řešení. Evropské vlády musí ukázat svou odpovědnost a musíme eh, vrátit operaci Sofie. Libie ovšem je dnes vnímaná jako bezpečná země, ale není to a potřebujeme tedy reagovat. Děkuji, paní představitelko, za vaši práci. Děkuji, nyní pan eh, Sant. Děkuji. Evropané mají povinnost ukázat, že jejich hlavním zájmem v Libii je prospěch Libijců a nikoli ropa, nikoli kontrola nad minerálními zdroji Afriky. Potřebujeme se na tomto dohodnout. Pro Evropu by mělo být zásadní, aby se Libie nestala eh, ohniskem terorismu. Libie potřebuje stabilitu a dříve či později potom tam může zakořenit i mír a demokracie. Ovšem bez stability to není možné nemůžeme mít ambici, eh, že ta stabilizace proběhne nějak eh, rychle, ale musí tam vzniknout nějaký konkrétní eh, režim. Zahraniční vněšování do Libie zatím vedlo vždy k anarchii. Evropané za to nesou velkou odpovědnost. Musíme podpořit všechny síly v Libii, které se snaží hájit zájmy země. Nemůžeme souhlasit s paralýzou, která zatím převládá. Musíme podpořit ty síly, které jsou připraveny se sjednotit a zastavit současnou anarchii, zajistit bezpečnost pro Libyjce a nasměrovat zemi ke stabilitě, která je zásadní pro normální fungování. Děkuji. A nyní Katy Piry na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. 174 usmrcených, 114 zraněných a Eh, stovky lidí bez domova. To je dopad situace v Libii. Premiér Saraš a generál Haftar se málem eh, domluvili na vypsání voleb, ale Haftar začal 4. dubna eh, se smrtícím pochodem na Tripolis. Má jenom jeden cíl zvýšit tlak na Al-Saraje. Domnívá se, že takto zlepší svoji pozici u jednacího stolu. A toto nesmíme tolerovat, protože Haftarová strategie e, si neváží mírového procesu, zvyšuje počet civilních obětí a e, zvyšuje počet uprchlíků z Libie a riziko terorismu. Vyzývám tedy vysokou představitelku, aby vyzvala k okamžitému příměři a stažení Haftarových e, oddílů. Musí zde být skutečná šance eh, pod, v pomocí EU a OSN pro nastolení trvalého míru. Děkujeme paní Piry. A nyní přistoupíme k postupu k HDI, kteří tedy nejsou na seznamu řečníků a každý by měl ale dodržet jednu minutu, protože nás čeká ještě dlouhý večer. A prvním řečníkem je pan Faria. Děkuji, paní předsedkyně. Paní vysoká představitelko, nedávna eh, eskalace vojenského násilí a stejně tak jako situace v Alžírsku a v Maroku mají bezpečnostní a humanitární důsledky pro celou Evropu. Dochází k, novému, eh, k nové vlně migrace na náš kontinent a jestli někteří říkají, že Libye je bezpečná země, tak se mílí. Takže humanitární pomoc ve výši 6 milionů eur byla tedy eh, poskytnuta, ale nemělo by nám to bránit v tomu, abychom zpracovali společné stanovisko, abychom napomohli ukončení tomu tohoto konfliktu a nastolení příměří a znovu obnovení jednání k zajištění míru stability a mhm. národní jednoty. Jak řekla vysoká představitelka ve svém úvodním projevu, je potřeba, aby líbíští občané si mohli společně a kolektivně sami rozhodovat o budoucnosti své země. Děkuji, pane Fario. A další řečnice Ana Gomeš. Nevidím, že by paní Gomeš tady byla v sále, takže další řečník. Patricia Lalonde, prosím. Děkuji. Paní, paní vysoká představitelko, situace v Libii je opravdu velmi znepokojivá. Nejméně 150 lidí již bylo zabito, 614 je Eh, postřešovaných. Jedná se o třetí občanskou válku od svržení plukovníka Kadáfího v roce 2011. Mírové úsilí OSN je spochybňováno jsou a rozdělení mezi Spojenými státy a členskými státy Evropské unie tedy napomohlo k eskalaci tohoto konfliktu a přitom někteří jsou přímo odpovědní za tuto situaci. Mám na mysli Itálii a Francie. Je zde bez, velká bezpečnostní hroma, která hraje bohužel ve prospěch maršala Haftara. Teroristické skupiny v Líbí dále existují a toto nové válečné období je opravdu obrovskou hrozbou a takovým uh, Eh, eh, podhoubím pro eh, islámský stát. Jsou zde znovu snahy o destabilizaci regionu. Mám na mysli například Tunisko, které se nachází pouze 150 kilometrů od Tripolisu. Situace je skutečně výbušná a mělo, měl by se zajistit návrat k jednacímu stolu, aby se zajistilo mírové řešení v souladu se skutečností v terénu, tak aby se celková situace zlepšila. Děkuji, paní Lalonde. A dále dávám slovo panu Enrichovi. Thank you. Děkuji. Libie a celá situace s arabským jarem je velkou lekcí z vlivu západního vměšování do života národů, kterým eh, nerozumíme. A jsou to potom místa, kde způsobíme více škody než užitku. Podívejte se na ten chaos, na množství uprchlíků, na mrtvé a kdo z toho má prospěch. Teroristické skupiny se dostávají k moci. Musíme pochopit, že když někde zasahujeme s bombami, s vojsky, v takovýchto místech, tak to nevede k řešení. Eh, let, kdy to naopak situace ještě zhorší. Musíme s lidmi hovořit, musíme se snažit používat diplomacii, obchod, ale především musíme pochopit, že čas takovéhoto liberalismu a vměšování se do života jiných národů je už za námi. Jedinou cestou je obchod a rozhovory. Děkuji panu Etheridge. A nyní pan Pospíšil. Děkuji pěkně, paní předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal paní vysokou komisařku. i stejně tak celou rozpravu

Děkuji. Oceňuji úsilí vysoké představitelky, paní komisařky i OSN. Domnívám se, že děláme maximum, ale měli bychom si uvědomit, že potřebujeme hlubší znalosti situace. Protože máme nedostatek informací a často býváme překvapeni nebo zklamáni a znamená to i finanční problémy a vlastně jsme bezmocní v mnoha situacích. Myslíme si, že služby, které jsou e, nám dispozici a pracují pro nás, by měly poskytovat kvalitnější znalosti a informace tak, abychom mohli působit konzistentnějším, efektivnějším způsobem. Často, když diskutujeme o zahraničním úsilí o Africe a středním blízkém východě, tak dochází k něčemu, co je pro mě nepřijatelné. A to je takové to negativní překvapení na základě nedostatku znalostí. A proto žádám, abychom měli více konkrétnějších a hlubších znalostí a informací. Děkuji. Děkuji panu Zdrojevskému. A nyní jsme na konci seznamu řečníků a dovolte mi předat opět slovo vysoké představitelce paní Mogherinové. Uh, eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Je mi líto, že někteří kolegové, kteří položili otázky, mezi tím odešli z místnosti a než si vyslechnou odpověď na tyto otázky, nicméně já to udělám. Když zde diskutujeme o něčem tak závažném, tak eh, už roky vlastně na tomto pracujeme, nejen Evropská unie, ale také na půdě OSN a další partneři v regionu, jako Arabská liga nebo Unie arabských států. Je trošku smutné, že když vidím, že přestože je to tedy jedna z posledních schůzí, že je tedy opravdu tak málo poslanců účastnících se této velmi důležité rozpravy. Já si myslím, že toto závažné téma by si zasluhovalo větší přítomnost. Já bych také vám ráda poděkovala za podporu té práce, kterou jsme odváděli v minulých týdnech. Nebylo to vůbec jednoduché, abychom vybudovali společnou evropskou pozici ten eh, výchozí bod nebyl vždy zcela schodný. Dnes však zde máme eh, jednotnou evropskou pozici a politiku za cílem, stabil, s cílem stabilizace této země, abychom dali možnost Libícům, občanům, zúčastněným subjektům, jednotlivým institucím, ať jsou jakkoliv křehké, ať jsou jakkoliv zapojené a trpí tímto konfliktem, možnost, aby si našli svou cestu pro budování jednoty své země. Děkuji parlamentu za podporu této práce a domnívám se, že se nám podařilo dosáhnout některých dobrých výsledků i v těchto velmi obtížných okolnostech. A myslím si, že můžeme být hrdí alespoň na dvě věci. Jedna věc je ta podpora, kterou poskytujeme OSN a speciálnímu veslanci, to je, je zde politická, diplomatická, finanční pomoc v terénu. Jsem také velmi hrdá na to, že mý kolegové eh, se tedy byli přímo v Tripolisu se, těším se na to, že mm, budou zpět v Tripolisu co nejdříve, že budu moci já sama navštívit naše kanceláře v Tripolisu po dlouhé mm, období absence z tohoto města. Těším se, že ta situace se jaksi navrátí zpět k určitému normálu. Nebude tedy plně normální, alespoň ne v dohledné době. Myslím si, že Líbíci vědí, že Evropané a Evropská unie jakožto instituce se vždy snažila pomáhat konstruktivním, čestným způsobem, jak finančně, tak politicky a diplomaticky. A to je také možné díky podpoře vašeho parlamentu. A druhá věc, na kterou jsem hrdá v této obtížné situaci, je práce, která se nám podařila odvést, že se nám konečně podařilo zahájit úsilí o konsolidaci detenčních center ve snaze vyprázdnit, tedy odstěhovat ty, přesunout ty lidi ve spolupráci s agenturami OSN. Zde se tedy však vede debata o Libii a Líbících situace v terénu dík, kvůli tomu této vojenské eskalaci je velmi obtížná. Ztráty, lidské ztráty, pokud nedojde k politickému dialogu a samozřejmě zvyšující se riziko migrace eh, do Evropy, ale zejména zvyšující se riziko pro samotné migranty, pro jejich životy. Myslím si, že každá, každý člověk, o kterém zde hovoříme, je lidská bytost. To nesmíme ztrácet se zřetele a potom je potřeba, aby Líbici sami vlastně oni si zaslouží, abychom s nimi skutečně jednali jakožto s partnery, s rovnocenými partnery. Ano, v posledních letech jsme začali spolupracovat s agenturami OSN a s Africkou unii, abychom tedy práce na těch eh, vysídlování těch detenčních center a za rok se nám podařilo pomoci u NHCR vystěhovat asi 40 tisíc migrantů a uprchlíků, kteří trpěli v těchto detečních center do jiných bezpečnějších center, odkud jsou potom posíláni dále a nebo tedy navraceni do zemí původu, také tedy ve spolupráci s Africkou unii. Veškerá tato práce, o které jsem hovořila, v té situaci, kde dochází k vojenské eskalaci a k velké nejistotě na místě, je velmi obtížná. A já chci pouze zopakovat ten apel, aby všechny strany zajistili, zajistili přístup eh, zaměstnancům UNHCR a agentur OSN do těchto detenčních center, protože to je skutečně nesmírně důležité a vitálně bych řekla důležité pro všechny. Někteří jste položili konkrétní otázky spojené tedy s Libí, s naší práci na migraci. Já už jsem hovořila o těchto tématech Evropská unie nepovažuje Líbii za bezpečnou zemi. To je něco, co nejen já, ale i ostatní kolegové z komise už zopakovali a toto stanovisko se nezměnilo. A je to tedy eh, založeno na stávající situaci. Někteří členové tohoto Evropského parlamentu se mě ptali na operaci Sofia, jak víte, protože to není žádné tajemství, můj návrh pro členské státy nebyl tedy. Vždy jsem byla pro to, aby ty eh, námořní operace v mezinárodních vodách eh, se dále probíhaly, aby nebyly ukončeny, zejména v rámci boje proti těm převaděčům, těm obchodníkům. Více než 80 této eh, záchrany vlastně uprchlíku bylo právě díky operaci Sofia nejen, ale hlavně. A potom zde vidíte Eh, vlastně samozřejmě, když ne, ne, ne, máme námořní operace bez, bez těch plavidel, bez toho vybavení, tak to je velmi těžké. Já si myslím, že stále členské státy přehodnotí své rozhodnutí a že se podaří znovu obnovit eh, tato plavidla, tyto operace v mezinárodních vodách. Já si myslím, že v této době to má velký smysl právě pro boj eh, proti těm převaděčům, ale také proto, abychom vlastně plnili tu povinnost, tu odpovědnost, kterou jsme na sebe přijali v rámci rezoluce OSN, pokud jde o kontrole ropného embarga. To by vlastně se mohlo zajišťovat daleko efektivněji, pokud by tam byla naše námořní přítomnost dále zajištěna. A já to znovu mohu zopakovat zde v hemicyklu, co už jsem vlastně dříve velmi otevřeně veřejně říkala. Já si myslím, že bez námořního vybavení operace Sofia bude, nebude moci plnit svůj mandát efektivním způsobem, tak já doufám, že členské státy přehodnotí své rozhodnutí, je to jejich rozhodnutí, jejich odpovědnost a doufám, že v nastávajících týdnech tedy, jak říkám, změní své rozhodnutí. Na závěr bych ráda znovu poděkovala vám všech z různých politických skupin za podporu této sil- velmi obtížné práci v terénu. Nepracujeme tam od včerejška, ale už celé roky ve spolupráci s OSN právě v tomto důležitém okamžiku vlastně bychom by se jediná naděje pro zemi je obnovení jednání, ukončení konfliktu, deeskalace toho vojenského násilí a těch útoků, ke kterým tam dochází a to, aby skutečně se našel způsob, jak, naj, jak vytvořit silné inkluzivní instituce na cestě ke stabilizaci země. Domnívám se, že můžeme jasně říct, že kromě málo hlasů jsem zde viděla širokou podporu vytvoření otevření humanitárních koridorů pro zajišťování eh, naléhavé humanitární pomoci pro nastolení, eh, co nejdříve nastolení příměří a pro v návrat k jednacímu stolu pod záštitou OSN. To je vlastně to úsilí, které jsme vždy společně obhajovali a tak, abychom zajistili pro Líbíce mít tedy opravdu mírovou zemi a dosáhnout stabilizace a mírového vývoje v této zemi. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní jsme si eh, nyní eh, si vyslechneme vystoupení vysoké představitelky pro zahraniční eh, věci k tématu uznání izraelské svrchovnanosti nad eh, golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na západním břehu Jordánu. Jedná se o dvě oddělené otázky, obě vychází z války z roku 1967. Eh, za prvé, USA uznalo eh, golanské výšiny Eh, za izraelské svrchované území a za druhé eh, je zde možné připojení osad na západním břehu Jordánu. Teď k tomu prvnímu tématu. Eh, uznání izraelské svrchovanosti nad golanskými výšinami. Evropská unie má jasný postoj, který znovu a znovu zdůrazňovala v minulosti i v blízké minulosti Evropská unie neuznává svrchovanost Izraele nad žádnými územími okupovanými od roku 1967 a to v souladu s mezinárodním právem a s odpovídajícími Eh, rezolucemi OSN. 27. Eh, března jsem vydala prohlášení jménem všech 28 členských států a vyjasnila jsem, že toto je postoj Evropské unie, pokud je o status golanských výšin. Vždy to byl náš postoj a ten se nezměnil. Zároveň pět členských států EU, které jsou zastoupeny eh, v Radě bezpečnosti OSN, je to Francie, Belgie, Německo a další. Tyto země vydaly také e, jasné prohlášení. My jsme požádali členské státy e, v Radě bezpečnosti OSN, aby vystupovali jednotným hlasem a to se také e, stalo. Já nemohu hovořit jménem těchto zemí, nicméně tyto země koordinují pravidelně své postoje a těchto pět zemí také vydává společná prohlášení. Evropská unie koordinuje své postoje s členskými státy v, radou, v Radě bezpečnosti OSN a samozřejmě společně také podporujeme postoj vycházející z mezinárodních pravidel. Druhá e, část tohoto tématu e, je Eh, politika týkající se osad eh, na západním břehu Jordánu. Politika Izraele, já nebudu eh, zacházet do detailu, protože v Izraeli v tuto chvíli ještě nemáme hotovou vládu. Nicméně v poslední době pokračuje budování osad. V poslední době bylo legalizováno více než 4600 osad. My zdůrazňujeme, že eh, veškerá tato aktivita budování osad eh, je z našeho pohledu nelegální. Podporujeme řešení dvou států, nicméně toto řešení eh, postupně mizí a v podstatě se rozpadá kus po kuse. Evropská unie nicméně v tomto sjednocená. Je třeba, abychom jasně řekli, že eh, to, že se vzdáme eh, řešení dvou států, bude znamenat chaos a ne jenom eh, ve svaté zemi, ale také na celém Blízkém východě. Víme, že v tomto regionu se šíří krize. Došlo také k k růstu násilí eh, mezi palestinci a Izraelci a to by mohlo snadno eskalovat mimo kontrolu. Řešení dvou států a vytvoření palestinského státu eh, je něco, co podporuje také veřejné mínění v arabském světě, eh, tedy v regionu, který v minulých letech prošel velkými změnami je eh, třeba, abychom nechali otevřenou eh, možnost pro další mírová vyjednávání. Je třeba, aby jakýkoliv budoucí, budoucí plán pro Izrael a Palestinu eh, vycházel z mezinárodně uznaných parametrů a to zahrnuje Um, uh, dohodu z roku 1967. Uh, Jeruzalém by měl být uh, hlavním městem obou států. Evropská unie měla vždy tento přístup a bude v tom také pokračovat. Evropská unie uzná změny hranic před rokem vůči tomu, jak byly před rokem 67 um, pouze na základě realistických vyjednávání. Řešení dvou států je zásadní pro mír a je také zásadní pro bezpečnost ehm, eh, pro bezpečnost Izraele. Je to také zásadní pro demokracii v Izraeli i v Palestině. Eh, je zásadní aby, také proto, aby Izrael i Palestina mohli hospodářsky růst. A v neposlední řadě je to zásadní pro mír, bezpečnost a hospodářský růst celého regionu, tedy včetně sousedních zemí. Pokud se situace nezlepší, potom se zhorší. To je realita, které jsme byli svědky v posledních letech. V, těch, v této těžké době si myslím, že je eh, velice odvážné držet tuto perspektivu eh, živou. A je to také to nejlepší, co můžeme udělat pro mír, bezpečnost a stabilitu v tomto regionu. Evropská unie v nadcházejících měsících bude dělat přesně toto ve spolupráci se všemi, kteří jsou eh, ochotni nám v tom pomáhat. Chceme podporovat trvale udržitelný růst eh, ve spolupráci s arabskými partnery. V posledních měsících jsme měli příležitost setkat se eh, s vedením Arabské ligy. A konal se první summit mezi Evropskou unii a Ligou arabských států. Já jsem se toho účastnila. A konal se to eh, před pár týdny a eh, mohu vám říci, že jsem tam zdůraznila také postoj Evropské unie, pokud jde o eh, řešení dvou států a to byl jeden z hlavních bodů diskuze a je to také jeden z hlavních bodů, který sjednocuje Evropany a Araby v této velice náročné době. Já se velice těším na další spolupráci s nimi, pokud jde o tuto specifickou otázku, která je nesmírně důležitá pro bezpečnost a mír ve Středomoří. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme vysoké představitelce a nyní dávám slovo za EPP panu Kristianu Predovi. Děkuji, vážená paní předsedající. Moje frakce byla proti této rozpravě, protože pokud jde o golandské výšiny, naše pozice EU je jasná. Jednak jsou to rezoluce, dvě rezoluce OSN 242 a 445, které se týkají tohoto problému. Vy jste to připomněla i 27. března. Pokud jde o vládu, americkou vládu a prezidenta Trumpa, jeho prohlášení na této situaci nic nezmění a situace samozřejmě je eh, propojená i s tím, že v Izraeli nyní probíhají volby. My skutečně nevíme nebo skutečně nechápeme, proč tato rozprava eh, se zde děje. Pravděpodobně to prosadila levice eh, v Evropském parlamentu. Samozřejmě že nesmíme zapomínat na to, že celá situace je nesmírně volatilní, především v této oblasti golanských výšin. Nesmíme zapomínat na bezpečnost ani Izraele, ani palestinské strany. Vidíme, že tam dochází i k proliferaci zbraní na straně i ze strany eh, Iránu a Hezbaláhu, které to podporují. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní to bude za SAD Elena Valenciano 1,5 minuty. Je pravda, že to, co se děje mezi Izraelem a Palestinou, ta cesta, kterou se vydala administrativa Trumpa, to, že podporuje Netanyahu, to není nic nového. Je e, jasné, co dělají, ačkoliv pana Predu to překvapuje. Problém je, co uděláme my. jsme neustále tak opatrní, pokud jde o odmítnutí něčeho, co v podstatě porušuje mezinárodní právo. My v podstatě ustupujeme izraelské vládě a v tomto případě také americké eh, vládě, ačkoliv dělají něco, co jde proti mezinárodnímu právu. Tímto jim umožňujeme mezinárodní právo porušovat. Mně připadá, že jsme eh, hodně um, ustrašení, eh, že dostatečně jasně neříkáme své názory v této věci. Já, když jsem přišla do parlamentu, v podstatě první moje vystoupení se týkalo Izraele a Palestiny. A nyní e, jedno z posledních vystoupení je opět na toto téma. Situace se nezlepšila. E, nejsme e, možni, nejsme schopni ji sami zlepšit. Činí se kroky, které v podstatě znemožňují řešení dvou států. Pokud je o fyzickou situaci, v tuto chvíli není možné řešení dvou států. Já si myslím, že by bylo dobré, abychom poněkud zvýšili hlas. Děkujeme, říká paní předsedající, a nyní dáváme slovo za EKR panu Basu Belderovi 1,5 minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Pokud jste navštívila Golanské výšiny, jistě si uvědomíte, jak zásadní je ten, toto území pro bezpečnost Izraela a jeho občanů. Pokud jste navštívila Golanské výšiny, tak byste zjistila, že zde máme samozřejmě i e, vojenskou přítomnost Iránu, který podporuje Hezbalah, blízko je Syrie a tak dále. Víte, e, že jsou zde různé teroristické síly, které se snaží vymazat z mapy světa židovský stát, alespoň tak jsme to slýchali ze strany Iránu. A nyní Spojené státy uznaly Golanské výšiny za izraelské území. Je to určitý model, to je důležité, ovšem je zásadní, abychom se snažili nalézt mír i jinými způsoby. Pokud jste navštívili Golanské výšiny, pochopili byste biblické propojení izraelského lidu s tímto územím. Já si myslím, že EU včetně mé země, by neměla selektivně přistupovat k mezinárodnímu právu a měli bychom uznat holandské golandské výšiny, tak jak to dělají spojenci, přesně tak, jak to udělali Spojené státy. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme panu Balderovi a nyní to je za ALDE, paní Hilde Wautmans. Děkuji mnohokrát. Paní vysoká představitelko, já si dělám velké obavy o situaci v Izraeli, protože mám dojem, že vidíme stále více signálů, že Izrael vzdal řešení v podobě dvou států. Premiér Netanyahu chce rozšířit svrchovanost Izraele a chce anektovat západní břeh Jordánu. To znamená, že chce anektovat i tamní povodí. Pokud vím, tak se jedná o jednostranou akci na posunutí hranic a nelze říci, že USA přispívají k mezinárodnímu řešení, protože já mám teď stále více dojem, že mezinárodní právo, které je tady zneužíváno, se vlastně teď považuje za něco, co k tomu násilí, k tomu porušení pravidel přispívá. Paní vysoká představitelko, nebylo by lepší mluvit daleko hlasitěji, mluvit daleko jasněji v této věci? My jsme totiž zvolili cestu dvou států v hranicích z roku 67, kde by Izraelci a Palestinci mohli míru milovně žít bok po boku. Pokud čekáte na nějaké prohlášení Trumpovy vlády, no já nevím, myslíte, že přijdou s něčím přelomovým? 37 států vám včera poslalo dopis, což je, myslím, velice důležitý signál z Evropy. A jasně vás žádáme o to, aby byl náš hlas slyšet. My jako Evropa bychom měli mluvit ještě daleko jasněji v tom smyslu, že existuje pouze jedno jediné řešení, jak ukončit válku, a to je řešení dvou států. A já vás prosím, neignorujte ten dopis. Děkuji. Děkuji, paní Vautmans. Jako další Jménem frakce GUE má slovo Mariza Matias na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Ano, je pravda, že ta situace není nová, ale zaznamenali jsme eskalaci, která podrývá mírový, eh, mírový proces na Blízkém východě. Palestinská teritoria eh, již byla anektována, ale teď to ještě potvrdil izraelský premiér. Já, paní Mogherini, nepochybuji o vaší dobré vůli, ale my přece máme ještě další nástroje k dispozici. Musíme si uvědomit, co uděláme a jaké to bude mít konsekvence. Máme dohody o přidružení. Ptám se, zda se je někdo třeba chystá pozastavit. obrana hranic z roku 67, je to skutečně na papíře nebo s tím také hodláme něco dělat? Protože se jedná o případ naprosté decimace jednoho konkrétního lidu. S tím je potřeba něco dělat. Na závěr bych ráda řekla panu Prédovi, že když se používají lidská práva v předvolební kampani, tak to vykazuje, že na tom opravdu nejsme vůbec dobře. Já budu lidská práva hájit, ať už mi to hlasy přinese nebo vezme. Stali pak to děláte stejně. Děkuji. Děkuji vám, paní Matias. Záměrem, prosím pěkně kolegové, není křičet na sebe přes plénum, můžete požádat o modrou kartu, ale nikdo tak neučinil a tím pádem budeme pokračovat. Magrete Auken jménem Zelených. Děkuji mnohokrát, paní Mogherini. Díky za vaše slova, za to, že mluvíte jasně. Zatím to však Izrael nestálo vůbec nic. On si může v klidu pokračovat ve své nelegální okupaci a vy to velice dobře víte. Teď je potřeba přejít od slov k nějakým činům. A připomínám právě ten dopis, eh, který včera podepsali bývalí ministři a ministři zahraničí. Oni hovoří o usnesení 2334, OSN. A to je daleko více než jen jaksi nálepkování. Je potřeba skoncovat s nelegálními osadami, je potřeba řešit otázky jako vzdělávání, jako firmy, všechny, co se angažují v těchto osadách. A já jsem si jistá, že pakliže existuje nějaká cena za tu spolupráci, že musíme pomoci přátelům jak v Izraeli, tak v Palestině, aby se hlavně oni nevzdávali toho řešení dvou států. Musíme jim říkat, že se na nás mohou spolehnout, protože slova sama o sobě už nestačí a to víte stejně dobře jako já. Děkuji vám mnohokrát, paní Auken. Jako další ano, to byli tady řečníci za frakce a jako další Maria Arena minuta a půl. Děkuji, děkuji za slovo, vážená vysoká představitelka. Ano, zahraniční politika Evropské unie nikdy nebyla tak vzdálená od americké politiky v současnosti, pokud jde o Blízký východ, ale nejenom o, tu, o tuto oblast. Vy jste bojovala například i za tu iránskou dohodu, Spojené státy od toho odstoupily. Pokud jde o COP21, Spojené státy se rovněž stáhly. Pokud jde o Izrael, samozřejmě Spojené státy podporují tu nejextrémnější stranu, vládní stranu a rozhodli například i o tom, že přenesou svou ambasádu do Jeruzaléma které považují za hlavní město Izraele. No a nyní uznali suverenitu Izraele nad golanskými výšinami Bílý dům v podstatě převálcoval mezinárodní právo a rezoluce OSN Komise i rada včera podpořila snahu pokračovat v obchodních jednáních se Spojenými státy. Já si myslím, že to je opravdu něco šíleného, protože Spojené státy porušují multilaterální dohody všude. Vy jste využila veškeré možnosti, paní vysoká představitelko, které máte k dispozici politiku, diplomaci, ovšem jsou zde ještě dva nástroje, které nebyly zaktivovány, a to jsou obchodní dohody a asociační dohoda právě pouze sankcemi tyto země, tyto státy budou moci konečně reagovat, aby odpověděli na vaše přání mít řešení na základě dvou států. Toto je ovšem vzdálené řešení, vzdálené izraelské politice, která hovoří nyní o anexi, ale vzdáleno i palestincům, kteří ztrácí svou naději. Právě proto musíme nést tuto pochodeň a musíme se zasadit o vytvoření dvou států. Děkujeme, paní Areno. A nyní pan Preda požádal o modrou kartu. Paní Areno, akceptujete tuto modrou kartu? Ano, výborně, takže prosím, dávám vám slovo. Milá Marie, ty tvrdí, že Spojené státy jsou takovým nepovedeným státem. Nemyslíš si, že to může podkopat naše vztahy se Spojenými státy. Myslí si, že extrémní levice má skutečně pravdu, když trvala na této rozpravě a že v podstatě dochází ke zhoršení, k našemu porozumění, aby, já bych tak řekl, k naší spolupráci se Spojenými státy. Já si myslím, že i eh, americké zájmy eh, jsou v našem zájmu a měli bychom podporovat eh, toto spojenectví. Milí pane Predo. Ano, to nejsou Spojené státy, které naslouchaly evropské levici, aby pošlapali mezinárodní právo, když se rozhodl Trump uvalit tarify na hliník, aby zabránil dovozu z bezpečnostní důvody, tak to je rovněž porušení a pošlapávání mezinárodního práva a dohod. Když Spojené státy uznaly Golanské výšiny za izraelské území, to je rovněž pošlapání mezinárodního práva. To, že tvrdí, že v podstatě je to evropská levice, která je za zhoršením vztahu mezi EU a USA. Když si myslíš, eh, tak to je skutečně něco nehorázného a to, že se budeš plazit před, před Trumpem, to není volba levice v Evropě. Děkujeme, říká paní předsedající, děkujeme paní Areně a nyní se dostáváme do části Catch the Eye. Máme zde několik přihlášených a já navrhuji, abychom postupovali následujícím způsobem, protože je zde mnoho přihlášených do diskuze vzhledem k času, který máme k dispozici, ti, kteří již vystoupili v předchozí diskuzi nebo v předchozím Catch the Eye, tak již nevystoupí nyní. A samozřejmě ani ten, kdo zde nebude přítomen, tak nebude mít možnost vystoupit, to je samozřejmě, takže doufám, že budeme mít možnost uspokojit co nejvíce řečníků a poté vystoupit vysoká představitelko. Takže Prvním řečníkem je Jose Sanchez Salafranca. Jedna minuta. Vysoká představitelko, paní předsedající, dámy a pánové, můžete být přítelem Izraele, ale eh, neznamená to, že kdykoliv eh, prezident eh, USA přijde s nějakým postojem, Evropská unie by hned měla svůj postol, postoj měnit. A Máme zde eh, rezoluci 242 eh, nebo 497 eh, OSN, stejně tak jako 242. A zde se hovoří o západním břehu Jordánu a osadách na tomto místě. Eh, takovéto kroky, jednostranné kroky, v podstatě jenom komplikují eh, současnou situaci, eh, snahu o mír na Blízkém východě a ještě se zde komplikuje řešení dvou států, což je jediné možné řešení pro současnou situaci. O mír jde přece oběma, Izraeli i Palestině. Mnohokrát děkuji, pane Salafranko. Sehr geehrte hohe Beauftragte. Vážená vysoká představitelko, vážená eh, eh, předsedkyně. Já souhlasím s tím, že Evropa nesmí dělat stejné chyby jako USA, tedy uznat golanské výšiny. A Pokroky v mírovém procesu mezi Palestinou a Izraelem jsou jenom těžko představitelné. Izrael plánuje pokračovat v anexi částí západního břehu e, Jordánu. A to e, dále rozděluje e, tyto dvě země. Je třeba na to neustále poukazovat a upozorňovat izraelskou eh, vládu. Evropská unie je proti takovéto anexi základního, západního břehu. Evropská unie chce řešení dvou států, ale v boji s Trumpem eh, v tuto chvíli prohrává. Je nutné a abychom vysílali jasná poselství. Evropa eh, nesmí eh, zároveň převést své velvyslanectví do Jeruzaléma, tak jak to udělala, eh, udělali USA. Mnohokrát děkuji panu Lícovi. Arne Gerike má slovo jako další. Die ganze biblische Geschichte Israels beruht auf das Izrael je zemí eh, původu eh, židovského národa. Když hovoříme o západním břehu a golanských výšinách, eh, musíme zohledňovat bezpečnostní situaci Izraele. Evropa ale posílila Irán. Irán proniká do Sýrie a zvyšuje celkové ohrožení Izraele. Ochrana Med, eh, Meky a Mediny je samozřejmost, ale pokud jde o Izrael, eh, hovoříme o naprosto jiným jazykem. My jako evropští eh, partneři musíme být na stejné úrovni jako ostatní mocnosti a musíme se snažit prosazovat mír napříč všemi monoteistickými náboženstvími světa na eh, základě současné situace je jenom jediný národ, který je spolehlivý eh, na Blízkém východě a to je izraelský národ. Dodržuje právní stát, je nám velice blízký. Je pro nás také dobrým vzorem, pokud jde o eh, bezpečnost. Je Ehm, v minulosti došlo eh, k vyhánění eh, židů a my proti něčemu takovému musíme být i v budoucnosti. A hovořil jste téměř 1,5 minuty, to je příliš dlouho. Dalším řečníkem je Roza D'Amato. Děkuji, paní předsedající. I teď na tom posledním plenárním zasedáním najednou řešíme prohlášení americké vlády, která se rozhodla podpořit to, že Netanyahuová vláda ignoruje mezinárodní právo tím, že si dělá nárok na golandské výšiny, kde žijí arabové a nelegální izraelští kolonisté, tedy to je podle hranic roku 1967. Je to taková umělá konstrukce mezinárodního společenství. Izrael staví mezi tím další osady, s tím si nikdo nedělá starosti. Chtěli jsme řešení dvou států, a dvou národů. Všem bohužel ukazuje se, že e, tento konflikt zdánlivě nemá konce, byť toto řešení by bylo možné a ukončilo by ho. Je potřeba navrátit se do stavu dodržování mezinárodního práva, vrátit se do stavu před rokem 67. Není možné sledovat další generace mužů a žen, kteří žijí v takové bídě a takové hrůze, jejichž základní práva jsou neustále pošlapována. V tom není možné pokračovat. Je potřeba si uvědomit, že tyto izraelské nároky jsou naprosto nelegitimní a je potřeba skoncovat s tím, že Izraeli budeme říkat jediná demokracie Blízkého východu. Uvědomme si, že i palestinci zde hodně trpí. Děkuji paní Damáto, Milan Zver má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vysoká představitelko, mírový proces je v krizi už celou řadu let. A koncept řešení dvou států, nebo koncept dvou národů ve dvou státech, je stále méně a méně pravděpodobný. Situace Izraele se výrazně v tomto kontextu mění. USA a jejich ozbrojené složky opustili daný region. Ovšem, pokud má hrát nějakou roli i Evropská unie, musí se ona stát v tom celém procesu aktivnější. Nesmíme každopádně připustit, aby USA podporovala na jedné straně Izrael a Evropská unie na straně druhé podporovala Palestínu. EU musí být jedním z klíčových hráčů jakožto vyjednávač, ne jako zúčastněná strana. Děkujeme, pane Zvere. Jako další, pan Kristal Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové, tento parlament je odpovědný zachovat si vyvážený přístup, zejména když se chystáme vstoupit do volební kampaně. A je velice dobře, že o golandských výšinách dnes odpoledne hovoříme. Ale rozprava o golandských výšinách musí rovněž odkazovat na velkou bezpečnostní hrozbu, které čelí Izrael na severu, což je iránská aktivita v Syrii, šítské milice v Syrii a teroristická organizace Hizbalách. EU, aby si zachovala takto vyvážený přístup, musí ukázat závazky co do nebo vůči bezpečnosti Izraele. Kolegové, klidně mě opravte, ale já bych řekl, že tato debata není vůbec k ničemu, protože situace v terénu se vůbec nemění a pozice Evropské unie je všem dobře známa. Děkuji. Děkujeme, pane Kristea. Pan Skřipek má slovo. Děkuji, paní předsedající. Dnes poč... Děkuji, paní předsedkyně. Dnes slyšíme celou řadu obvinění vůči státu Izrael. Od kolegů jsme se dozvěděli, vyjádření o různých opatřeních. Já považuji takovéto výroky za ideologicky zmanipulované. Chtěl bych ale říci e, několik věcí. Izrael má právo jako legitimní stát se bránit. Nemůže se vzdát e, vzdušní a, a pozemní kontroly golanských výšin. Kdo tam byl, ví, že je to důležitý bod, odkud různé nepřátelské armády můžou zautočit na Izrael a bylo by těžké pro Izrael se bránit. Z minulosti víme, že tam jsou, že v Syrii jsou iránské eh, šitské milice a je tam také Hezbollah. Eh, Eh, není možné, aby Izrael ignoroval eh, takovou situaci a nepodnikal žádné kroky na obranu svých eh, občanů. A pokud se podíváme na Izrael, lépe hovoří čísla než politika. Izraelské firmy zaměstnávají více než 15 tisíc Arab, Arabů a mají rozhodně lepší platy než v Palestině. Děkuji za pozornost. Kýtos, edustaja Skripek. Mnohokrát děkuji panu Skripkovi a na závěr Konstantinos Papadakis. Děkuji za slovo, paní předsedající. Poté, co byl Jeruzalém uznán za izraelské hlavní město a přesun americké ambasády do tohoto města dochází k další provokaci. Víme, že v 67. roce došlo k anexi golandských výšin Izraelem. Čili dochází k takovému upgradeu americké politiky nyní na Blízkém východě. Snaží se posílit eh, svou pozici i vůči Rusku v celém tomto regionu. Syriza a Danel. Eh, víme, že Ehm, je zde mnoho, mnoho jiných stran, které samozřejmě nechtějí eh, uznat eh, tuto anexi. My vidíme, že z americké strany dochází k určitému upgradeu s Izraelem nebo jejich vztahu s Izraelem. Vidíme, eh, že v tomto období potřebujeme hlavně solidaritu s palestinským lidem a zároveň vytvoření palestinského státu v souladu s hranicemi z roku 67. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Děkujeme. A nyní má slovo vysoká představitelka na závěr dnešní rozpravy. Dámy a pánové, dovolte, abych ještě jednou zmínila, o čem už jsem hovořila několikrát zde na plenárním zasedání. Evropská unie považuje Izrael a izraelský lid za partnery a zároveň Palest. Palestince a palestinské orgány za přátelé a partnery. A my samozřejmě i Američany a Spojené státy považujeme za naše partnery a za naše přátelé. To ovšem neznamená, že naše stanoviska a politiky jsou nějakým způsobem determinovány tímto Mm, touto skutečnosti, Ty jsou determinovány naším přesvědčením, že celý region vyžaduje mír a stabilitu, tak jako i náš evropský region a zároveň respektování mezinárodního práva, mezinárodních zásad a tyto naše stanoviska se nemění. Velice jasně a jednomyslně jsme opětovně zdůraznili naši pozici, ovšem to neznamená, že jsme snad nepřátelští vůči našim partnerům. Já skutečně jsem přesvědčená o tom, pokračujeme v tom, v co jsme věřili a v co věříme. Prostě síla nemůže prosadit nějaká práva, to není dobrý základ pro politiky to, že můžete změnit hranice na základě vojenské síly, to je prostě velice nebezpečná představa na Blízkém východě, v Evropě nebo kdekoliv jinde ve světě a právě proto naše stanovisko k holandským, ke holandským výšinám je jasné. My prostě věříme v mezinárodní právo, v mezinárodní pravidla, mezinárodní standardy a normy, které musí být v tomto ohledu uplatněny a udrženy a je to zásada, která je v zájmu všech. To znamená, že konzistentním a koherentním způsobem musíme toto prosazovat, pokud